na konci jednominutových projevů a než uzavřu toto zasedání, ještě mám jedno oznámení. A sice ze skupiny GUE jsem obdržela žádost, že Jaromír Kolíček by měl být členem výboru ITRE a delegace EU Ukrajina parlamentní schromáždění a e Ukrajina. Máte k tomu nějaké připomínky? Pokud ne, eh, tak je to takto schváleno. A příští zasedání tedy bude zítra od